Už mě slyšíte? Slyšíte mě přes sluchátka? Tlumočnický systém funguje, vše je v pořádku, děkuji vám. Takže systém se navrátil. Zopakuji, co jsem říkal. V první řadě musíme schválit pořad jednání podle zasedání výboru Libe z 12. září. jsme změnili pořad jednání, protože 12. září na žádost skupiny EKR podle pravidla 214, co se týče doporučení koordinátorů k bodu 4.4 zprávy koordinátorů po zvážení zprávy, legislativní zprávy z vlastní iniciativy na téma revize evropského zatýkacího rozkazu. Takže pokud nebude mít nikdo žádnou námitku proti, tak pořad jednání bude takto obměněn. No a nyní sdělení předsedy. V první řadě lingvistický profil, ten běžný s výjimkou malčtiny, lotyšštiny a gelštiny Ty nebudou zajištěny. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu pořadu jednání, který byl tedy doplněn, a to je schválení doporučení koordinátoru. Jak jsem předeslal, byla to žádost politické skupiny EKR a žádost je postupovat, přistoupit k hlasování o rozhodnutí koordinátoru aby se schválilo jejich doporučení z 5. září. Koordinátoři se rozhodli věnovat všem eh, žádostem, zprávám z vlastní iniciativy politických skupin a to na příštím zasedání v říjnu. Takže na zasedání koordinátorů se rozhodlo, že se odloží všechny zprávy z vlastní VIN iniciativy, to znamená všechny ty navržené zprávy z vlastní iniciativy ze strany politických skupin. O těch se rozhodne na příštím zasedání koordinátorů. Takové bylo rozhodnutí, nicméně EKR byla proti a navrhli, aby tomuto rozhodnutí koordinátorů byl, byla navržena změna, která se tedy týká toho tématu evropského zatýkacího rozkazu. Takže zástupcům EKR bych nyní dal prostor, aby nám mohli objasnit tuto žádost a následně já vysvětlím, jak budeme postupovat. Pan poslanec, děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše slova chci zdůraznit, a myslím si, že je to odůvodněné tady pro členy tohoto výboru, hlavně pro ty, kteří nebyli přítomni na zasedání minulý týden v Bruselu. Takže o čem je ta žádost? Naše politická skupina, co se týče tedy zprávy z vlastní iniciativy, týkající se revize toho evropského zatýkacího rozkazu, Tady to koordinátoři již navrhli dvakrát odložit 24. července a 5. září. Nicméně my si myslíme, že toto je naprosto zásadní pro evropský prostor svobody a spravedlnosti zabránit, aby tisíce delinkventů takto mohli zneužívat legislativy našich svrchovaných států, přecházet hranice, zneužívat možnost pobývat v našem prostoru. Takže to odložení, aby se to e, odhlasovalo později s dalšími jinými návrhy, s tím nesouhlasíme. Takže, pane předsedo, ještě jsem chtěl požádat o jedno objasnění pokud by se hlasovalo pro tuto naši žádost, zda to můžeme vnímat, že máme jasný mandát z tohoto výboru, abychom vypracovali tedy tento návrh na vylepšení evropského zatýkacího rozkazu. Takže jste si vyslechli objasnění zástupce EKR. Již víte, o čem je tedy i to rozhodnutí z zasedání koordinátorů Eh, z 12. září, abychom se rozhodli ohledně těch různých návrhů zpráv vlastní iniciativy až na příštím zasedání ehm, v říjnu, ale netýká se to podstaty, týká se to pouze toho postupu, způsobu, jak postupovat. já bych tedy navrhl následující. Nyní budeme hlasovat podle následujícího postupu. Pokud jste pro rozhodnutí zasedání koordinátorů z 12. září týkající se této konkrétní žádosti EKR společně s ostatními žádostmi o zprávy z vlastní iniciativy, aby o nich bylo rozhodnuto na dalším zasedání 8. října, tak hlasujte pro rozhodnutí zasedání koordinátorů. Hlasujte plus vaší elektronickou kartičkou. Prosím, Hlasujeme elektronicky. Ověřte si, že máte vaše hlasovací kartičky. Pokud ne, tak pro ně někoho rychle zašlete. A následně, pokud jste proti a chcete podpořit žádost EKR, aby se oddělila tato zpráva z vlastní iniciativy od zbytku balíčku, od toho, co se rozhodne na dalším zasedání koordinátoru, tak hlasujte proti, tedy mínus. Je vám to všem jasné? Když budete hlasovat pro rozhodnutí koordinátoru, hlasujte plus a když hlasujete pro návrh EKR, tak hlasujte mínus. A nebo se můžete zdržet hlasování, to je samozřejmě možné. To jsou tedy možné způsoby pro hlasování. Tímto to jenom objasňuji. Když bude většina hlasovat pro mínus, tedy podpoří se návrh EKR, tak tam bude naše rozhodnutí ohledně zprávy z vlastní iniciativy pro evropský zatýkací rozkaz. Ale to neznamená, že všech e, nebude žádná zpráva z vlastní iniciativy to rozhodnutí ostatně přísluší potom zasedání v říjnu se zbytkem toho balíčku. Takže je to jasné, kdo je pro rozhodnutí koordinátoru, hlasujte pro, kdo je proti, hlasujte mínus. Zahajuji hlasování, Is SND plus one. SND plus one. Apparently there is an SND plus one. Zdá se, že SND mají o jednoho navíc člena. One less SND to make it happen. SND. Okay, still now plus, still plus one. still plus one. Stále máte o jednoho člena navíc. Okay, now, now. Now we close the vote. Nyní uzavíráme hlasování a uvidíme výsledek. Takže 50 proti 7, to znamená, že se připojíme k rozhodnutí koordinátoru, tedy rozhodnutí o všech těch žádostech zpráv z vlastní iniciativy, to proběhne v říjnu. Ale abych to objasnil, to neznamená, že se vůbec nebude realizovat ta, ta zpráva z vlastní iniciativy na téma zatýkače, ne, bude to, ale rozhodne se o tom až v říjnu. A nyní se přesuneme k hlavnímu bodu pořadu jednání a tím je výměna názoru s naším ctěným komisařem Dimitrisem Avramopolisem, který je pověřen migrací, vnitrem a občanskými záležitostmi a jsme rádi, že u nás můžeme opět pana komisaře přivítat na výboru LIBE. Výměna názoru s komisařkou pro spravedlnost Věrou Jourovou již eh, proběhla s panem Timmermansem a s Julianem Kingem a nyní tedy nastal čas, abychom si vyslechli pana Avramopolose, který má tedy to portfolio e, vnitra a děkujeme vám za práci, kterou jste vykonal v uplynulých pěti letech první řadě to bude kolečko pro koordinátoru, takže bych navrhl dvě minuty pro koordinátory a pak si postupně budeme zapisovat, jak se budou hlásit ostatní členové. Až si spočítáme, kolik se vás přihlásilo, tak přidělíme čas, rozdělíme čas příslušně, abyste měli co nejvíce prostoru pro dotazy. A pane komisaři, prosím, nyní můžete tedy zhrnout vaše portfolio týkající se občanství a vítám vás v našem výboru. Děkuji, Juane Fernando, pane předsedo, milí kolegové. Je to poprvé za pět let, kdy oslovuji váš výbor v novém složení po evropských volbách. A je to také naposledy. Ale mám za to, že tato dnešní přejitost je více než eh, pozdravení a rozloučení. Naše dnešní debata je dobrou příležitostí seznat, jak daleko jsme se dostali za posledních pět let a také uznat, že výzvy před vámi existují a jsem velmi rád, že Juan Fernando se ujal své funkce opět jako předseda výboru Libe. A věřím, že vaše zkušenosti a vaše, váš zápal jsou silní a také vaše silné, vaše silná politická paměť budou nedocenitelné. Chci také poděkovat příteli Claudu Morášovi, minulému předsedovi výboru Libe za vynikající spolupráci za nasazení ve výboru Libe, pokud jde o ambiciozní návrhy za minulé legislativní období. Byl to skvělý předseda. A věřím, že naše spolupráce bude pokračovat až do konce mého mandátu jakožto komisaře. A jsem si navíc jistý, že přátelství, které vzniklo s řadou z vás během posledních let, bude pokračovat mnohem déle. až jsem pišný na to, že patřím tomuto výboru. Libe má klíčovou roli při dokončení skutečné evropské strategie pro to, abychom čelili migraci a bezpečnostním výzvám které mohou být efektivně řešeny pouze na základě společného evropského úsilí. Bylo dosaženo mnohé s podporou, s pomocí a s nasazením parlamentu a zejména vašeho dynamického výboru. A jsem vděčný vašim kolegům. Vzpomínám na ty dny, kdy jsme před lety spolu začínali za velmi obtížných podmínek. A musím se s vámi podělit o to, že jsme to také dokončili. Já jsem v roce 2014 si dokázal představit, že za pět let ty hlavní otázky bezpečnost a migrace budou na špičce nejen evropské, ale celosvětové agendy. Evropa byla zaskočena, členské státy také. A my neměli jsme představu, jak zvládnout tu situaci, ale skrze naši spolupráci jsme schopni říci, že jsme udělali mnohé ale také mnohé zůstává ještě k dokončení do budoucnosti. Od roku 2018 čelíme velkým výzvám v oblasti jak migrace, tak bezpečnosti. Tím, že jsme vytrvali, se nám podařilo poskytnout všechny nezbytné nástroje a formulovat solidní politickou mapu do budoucnosti. A tato práce musí pokračovat, protože Obě otázky budou přítomny v následujících dnech. Předkládáme bezprostřední opatření, aby bylo možné okamžitě reagovat na krizi. A také dlouhodobá řešení, abychom řešili migraci ve všech aspektech interních a také externích. Zachraňovat životy přes 700 tisíc životů bylo zachráněno ve Středomoří od roku 2015. Podporovat členské státy, které jsou pod vysokým tlakem, když přijímají a obytovávají migranty, poskytovat finance, technickou pomoc a také operativní pomoc v terénu. Umožnit přesídlení a relokace. Přes 400 tisíc osob, které potřebovaly mezinárodní ochranu, byly přemístěny z Řecka a Itálii a přes 600 tisíc migrantů bylo přesídleno do Evropské unie z zemí mimo Evropskou unii. Snižovat motivaci k nelegální migraci, efektivněji bojovat se sítěmi pašeráků a obchodníků s lidmi a lépe spolupracovat se zeměmi původu a zeměmi tranzitu, pokud jde o všechny aspekty migrace. Dnes počty nelegálních příjezdů klesají pod úroveň v době krize. Modernizace naše, naší zprávy hranic a zajistit, aby cestující v dobré víře měli snadnější průchod hranicemi. Chceme mít silnou azylovou politiku, abychom posílili i návratovou politiku Evropské unie a také politiku usídlování a integrace. To je výsledek společné snahy mezi členskými státy, Evropským parlamentem a komisí. Zásadní prvek naší migrační politiky bylo posílení legálních cest, jak pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, tak pro migranty, kteří mají ekonomické potřeby. To je zásadní pro odrazování od nelegálních cest a pro narušení podnikatelského modelu pašeráku. Je to nezbytné proto, abychom získali kvalifikace, které potřebují naše ekonomiky. Bohužel nebylo možné se dohodnout na lepší a atraktivnější modré kartě přes vaši silnou podporu, silnou podporu Evropského parlamentu a týmu stínových zpravodajů. Ale potřeba atraktivního modelu pro nejtalentovanější a nejkvalifikovanější, pro zlepšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a pro lepší regulaci migrace zůstává a musí být řešen v budoucnosti. Věřím, že nový parlament bude mít stejné ambice v této věci jako předtím. Klíčová složka naší politiky byla naše synergie se zeměmi mimo Evropskou unii. Jsme přesvědčeni, že je třeba podporovat dlouhodobá partnerství s klíčovými zeměmi původu a tranzitu. Abychom byli schopni řešit základní příčiny migrace, pomáhat uprchlíkům a migrantům v obtížích a abychom bojovali s pašeráky migrantů, abychom usnadnili reintegraci a návrat, abychom zabránili a stíhali obchodování s lidmi a také, abychom posílili legální migrační cesty. Několik pilotních projektů pracovní migrace běží a já vítám, že některé členské státy jsou zapojeny v těchto projektech. Prohlášení EU Turecko přispělo k značnému snížení migračních toků, zejména ve východo-středozemní cestě. Podpora Evropské unie pro nástroj pro uprchlíky v Turecku je klíčovou složkou naší spolupráce. Financování, které přispívá ke zlepšení životních podmínek a míru ochrany syrských uprchlíků a hostitelských komunit v Turecku. My jsme například poskytli přístup ke vzdělání pro stovky tisíc syrských dětí a přes jeden milion uprků dostali pomoc v hotovosti, aby se pokryly jejich každodenní potřeby. Jejich podpora také přispěla k vytváření přijímacích zařízení a k financování zdravotní péče. Pokud je o víza, to je další věc, kterou jste velmi pozitivně vyřešili. Našli jsme dohodu o revizi vízového kodexu, který vstoupí v platnost 1. února. Naše nová vízová politika učiní Evropskou unii silnější. Vzhledem k vnějším bezpečnosti a migračním rizikům. A také umožníme lidem, aby byli aby lidé měli možnost cestovat dobré víře. Občané Gruzie a Ukrajiny mohou cestovat do zemí Schengenu bez víza. To je významný krok pro posílení vazeb mezi občany. A současně komise i nadále sleduje, aby ukazatele pro liberalizaci víz byly nadále plněny. Podívám se nyní na nejkritičejší složku, která by měla znamenat skutečnou změnu v oblasti migrace do budoucnosti. Vytvoření společné Evrop, společného evropského azylového systému. Rád bych eh, vyjádřil uznání minulým poslancům Evropského parlamentu, kteří se zavili postoj k sedmi legislativním složkám a zahájili jednání o všech našich návrzích. Naléhavě potřebujeme hlubokou reformu azylové politiky. Musíme vytvořit důvěru, abychom mohli vytvářet obecný azylový systém, protože to je v zájmu každého. Nemůžeme také se nadále zabývat jednotlivými případy na míst vylodění. A v době, kdy se blíží plavidlo do k břehům Evropské unie. Spolehám na vás, že budete jednat s novou komisí a budete pokračovat v práci usilující o udržitelné řešení. A pakt, mělo by to vyústit v pakt o azylu a migraci, jak, o tom ohlás, eh, jak to oznámila kandidátka na předsedkyni komise. Měla by to být součástí trvalého nástroje solidarity při reformě evropského azylového systému, to jest v novém dublinském nařízení. Mezitím a opět během léta komise opakovaně vyzývala členské státy, aby pokračovali v relokaci na dobrovolném základu s evropskou finanční podporou, abychom přemostili ten konec relokačního systému a schválili dublinské nařízení. Několik členských států, ale většinou jsou to stále ty samé, reagovali na tyto výzvy pozitivně a přemístili z Malty, Španělska a Itálie po vylodění v roce 2018 a 2019. Po incidentech s vyloděním na Maltě a v Itálii 27. června 2017 a 2. září 2019 tisíc osob bylo přemístěno do jiných členských států a do Norska v souladu s dobrovolnými závazky těchto zemí. 760 osob bylo přemístěno z Malty a 240 z Itálie. až 855 osob byly přísliby těchto přemístění. Prozatím jednání pokračují, abychom zjednodušili tyto dobrovolné relokace na základě dočasných opatření. Poskytnout koordinovanou a předvídatelnější přístup, pokud jde o vylodění. To je zcela konkrétně účel setkání, které proběhne příští pondělí na Maltě. Věřte mi, že komise eh, neunavně pracovala, aby vytvořila dopřesná opatření. A budeme této snaze pokračovat až do poslední chvilky našeho mandátu. Avšak komise trvá na svém stanovisku že strukturální a trvalé řešení zakotvené do společného evropského azylového systému by měl být nalezen co nejdříve. Kromě toho, klíčová složka vyvážené azylové politik je systém, který zajistí, že efektivní návrat pro ty, kteří nemají právo setrvat v Evropské unii. Děláme maximum, abychom zasahovali co nejdříve abychom odrazovali nelegální migraci a řešili kořené příčiny. Ale pokud osoba pobývá nelegálně na území Evropské unie, on nebo ona musí být navrácena co nejrychleji v souladu s právním rámcem EU a se základními právy. Abychom vybavili návratové systémy členských států efektivním mechanismem, vyzývám nový výbor LIBE, aby znovu zahájil práci na reformě návratové směrnice co nejdříve. Další předpoklad pro efektivní společný azylový systém je dobře fungující šengenská zóna. Víte, že Schengen je jedním z největších výdobytků Evropské unie. Evropa by se nikdy neměla vrátit do minulosti se zavřenými hranicemi. Je dobré vědět, že díky postoji některých vlád a ne členských států, hovořím o vládách, Schengen je ohrožen. My jsme udělali maximum, abychom chránili a udrželi Schengen. Milí kolegové, měli bychom se vrátit ke zcela normálnímu fungování šengenské oblasti co nejdříve. A proto musíme mít jasná pravidla pro členské státy, pokud jde kontroly na vnitřních hranicích, vycházejících z důvěry, tak jak to bylo uvedeno dříve. Musíme pokračovat v práci tímto směrem. Paní Fajon je určitě stále odhod, stejně odhodlaná jako v minulosti ochrana vnější hranice Evropské unie a fungování Schengenu nyní budou posíleny novou pobřežní a hraniční stráží Evropské unie se stálým počtem 10 tisíc mužů a žen a s možností posílit tyto počty. Těším se na formální schválení nařízení, aby Práce dohodnutá spoluzákonodárcem mohla být hned započata, abychom byli schopni dodržet ambice legislativního záměru. Naše vnější hranice jsou jádrem celé naší společné práce v oblasti migrace a bezpečnosti. Díky úspěchům během minulého legislativního období všechny osoby, které překračují naši vnější hranice, jsou nyní předmětem kontrol eh, Schengen, na základě Schengenského informačního systému Evropského přepravního a povolovacího systému a systému entry a exit. Naše hranice jsou nyní lépe chráněny, lépe zpravovány, ale musíme na tom nadále pracovat. Minulý parlament přispěl, a já to musím říci, k vytvoření modernizace legislativy, která upravuje tyto systémy. Interoperabilita, která propojí tyto body, je naším posledním úspěchem, ale musíme propojovat naše informace a vykrývat slepá místa. Komise nyní spolupracuje s EU-LIZou a s členskými státy, aby zajistila plnou realizaci aktualizovaných systémů, které by spolu komunikovaly. Potřebujeme dosáhnout dohody co nejdříve v příštím roce o VISu, o vizovém informačním systému, aby byla možná jeho implementace včas spolu s dalšími platformami pro interoperabilitu. Zmíním postupně veškerou práci odvedenou na legislativě v oblasti bezpečnosti. Jak už jste přivítali komisaře Kinga ve výboru Libe, který vám poskytl úplný přehled o vývoji v této oblasti, pouze bych chtěl zdůraznit potřebu rychle dokončit záležitost, která se týká teroristického obsahu online, kde už bylo odvedeno mnoho práce. Naše spolupráce s hlavními provozovateli platform funguje dobře, ale musíme dělat ještě více. V roce 2015 jsem přispěl k vytvoření internetového fóra, kde se schromážili všichni hlavní provozovatelé platform, Microsoft, Facebook, všichni. A vytvořili jsme velmi důvěryhodnou spolupráci. A dnes je teroristický obsah odstraňován hodinu poté, co se objeví a neobjeví se nikde jinde. To je velký úspěch, ale některé menší společnosti nejsou tak připraveny se k tomu připojit. A proto je legislativa více než nezbytná. Je třeba je přesvědčit, aby spolupracovali, abychom byli schopni řešit tuto klíčovou otázku. Nedávné události, jak už jsou útoky v Christchurchi na Novém Zélandu ukázali potřebu právního rámce pro to, abychom zvýšili naši kolektivní reakci na výzvy online. A spolehám na nasazení pana Jakyho v tomto směru. Také uvítám rychlý pokrok, pokud je o přezraniční přístup do, k elektronickým důkazům. Paní Dippel už poskytla velmi vyčerpávající vyhodnocení tohoto návrhu. S více než polovinou vyšetřování, které vyžadují přezraniční přístup k elektronickým důkazům, naše úřady palčivě potřebují tedy doklady plynoucí z elektronických důkazů. A v neposlední řadě několik slov o financování. Komise navrhla zvýšit dlouhodobé financování 2021-2027, pokud je o migraci a azyl, pokud je o zprávu hranic a bezpečnost. To je silný politický signál, že Evropská unie chce splňovat to, co slíbí v této oblasti. A na, na základě dostatečného financování věřím, že nový parlament bude mít stejné ambice. Milí kolegové a kolegyně, to jsou naše konkrétní úspěchy a aktivity v posledních letech. A je tu stále ještě mnoho práce, která je před námi. Musíme se tím nadále zabývat. A je, naším záměrem by mělo mít dokončit architekturu Evropské unie, jak v oblasti migrace, tak bezpečnosti. Nyní je na čase, abych eh, předal funkci paní Johansen, ale je tu ještě mnoho práce. Práce komise by měla pokračovat stejným tempem. A chci vás ubezpečit, že z naší strany jsme tomu dali všechno. I během velmi nepříznivých okolností, zejména na začátku. A vzpomínáme na dialogy v roce 2015 až 2016. Vy patříte také k těm veteránům. Myslím, že může být pišní všichni dohromady. Necháváme za sebou dědictví, jak v oblasti migrace a bezpečnosti, které byly posuzovány jako záležitosti národní kompetence. A my jsme si velmi rychle uvědomili, že je to evropská otázka s globálním rozměrem. Takže, milí přátelé, musíme pokračovat tom zásadním. Musíme ovažovat jednat a přinášet výsledky ve jménu všech evropských občanů, celoevropsky, ve jménu všech evropských národů. Podařila se nám velká změna mentality a zabývali jsme se skutečně evropskými řešeními tím, že jsme podporovali, a nebylo to jednoduché změna v oblasti bezpečnosti, že jsme podporovali důvěru mezi všemi institucemi a členskými státy. A zejména v oblasti bezpečnosti vám mohu říci, že jsem prožíval těžké chvíle v roce 2016, abych je představil, pře- přesvědčil, že v jejich zájmu si vyměňovat informace, aby se propojily jednotlivé body. A udělali jsme velký pokrok a výsledky jsou zde. Také jsme dosáhli konzistentnějšího způsobu přístupu k naší vnější politice. Jak už jsem řekl, Mnoho je ještě před námi. Ale chtěl bych vyjádřit hluboké poděkování vám všem za vaši spolupráci při naplňování těchto politik, které plní potřeby našich občanů na základě evropských hodnot. Těším se na vaši další spolupráci až do konce mandátu, abychom udělali pokrok na té nedokončené legislativě. A jsem vám k dispozici můžete položit libovolnou otázku dnes a i v době jednoho měsíce, která mi ještě zbývá. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři, za těch posledních pět let vaší práce. Jsme si všimli, s jakým úsilím a vynaložením plníte vaši funkci. Byla to práce zejména taková, která se týkala obsahu práce našeho výboru LIBE, tedy záležitosti vnitra, velké téma migrace. A vy jste určitě připravil kvalitní cestu pro diskuzi a ta diskuze tu probíhala při každém zasedání, po každé vaší prezentaci a nastane tedy i nyní. A já začnu výkopem s koordinátory, každý máte dva minuty, pokud tedy to dokážete, protože po vás bude následovat ještě celá řada dalších řečníků. Takže v první řadě paní Mecola, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, také já vám děkuji, pane komisaři, za obrovskou práci, také za tu dobrou náladu prostřed tak složité politické rozpravy a také za vaši koordinaci za v těch uplynulých pět let. Myslím si, že to ocení i ostatní kolegové. My si vážíme vaší práce průřezově přes všechny politické strany. To, co říkáte, to bylo komplexní, po, po, komplexním popisem a vaší činnosti. Já bych se to ale chtěla zaměřit na několik eh, takových témat, které samozřejmě nekončí koncem vašeho mandátu. A bude se to týkat také toho, jak se bude pokračovat v nadcházejících pěti letech. A určitě mohu říct si podobně jako vy, že se nyní nacházíme v lepší situaci než před pěti lety, co se týče zachraňování životu, snižování počtu nových příchodů, zabraňováním dalším těm nelegálním sítím, spašováním eh, lidí. Ale i když se situace před krizi eh, změnila, situace ve Středomoří pořád není jednoduchá, stále tam umírají lidé, stále tam některé státy bojují s vyloděním dalších lodí z migranty ve velice špatném stavu, mladí lidé, kteří vyskakují přímo z lodí, není pro ně jasná cesta, my určitě nechceme aby takovýto obrázek Evropa ukazovala světu. Takže co budeme dělat? Jak vypracovat tu kvalitnější, efektivnější migrační politiku? Jak vyřešit ty bilaterální i multilaterální dohody, co se týče distribuce žadatelů o azyl? Zaznamenali jsme, že dublinské nařízení je zablokováno mezi několika členskými státy, takže když nahlížíte ku předu na ten systém redistribuce, na efektivnější migrační politiku, co bychom měli dělat, co vy byste nám poradil, našemu výboru, ale také všem těm, kteří nám naslouchají, kteří sledují z jiných institucí, jak toto odblokovat. Děkuji, pan Morez za SND. Děkuji. Kolega uh, Cypriles eh, se opozdil, ale já ho tu tedy zastupuji, i když mě samotného překvapuje, že tu stále zasedám, ale těš, těší mě, že tu mohu být, že mohu vyjádřit já sám ocenění práce pana komisaře. připojí se k tomu, co řekla paní Mecola. Naše skupina si také velice váží vaší práce a konkrétně já za těch uplynulých pět let, když hovoříme o azylu, tak si musíme uh, připomenout dohodu s Tureckem, krizi v řeckých eh, ostrovech, hotspoty v Itálii, země, eh, zdroje, eh, jako třeba Líbie, dále země, kam směří migranti, Německo, všechno to bylo složité, také téma Schengenu a myslím si, že Ehm, vždy jste byl velice otevřený pro jednání s naším výborem, i když tedy tu mohly být eh, neshody, nezaznívaly stejné názory, tak vždy eh, jste jasně vyjadřoval vaši zodpovědnost výše vašeho postu. Takže eh, chci vyjádřit ještě jednou ocenění za vaši tvrdou práci. A naše skupina má následující otázky, jsou podobné těm, které klade paní Mecola. Otázka interoperability, zabezpečení Schengenu. V konečném důsledku se lidé budou nahlížet na to vaše poselství k tématu migrace a řešení migrační krize. Takže pro novou komisi a vlastně to, co vím, předáte tu načatou práci, tak myslím, že to nejsou jenom dobré záměry, ale otázkou tu není je, zda se tedy i rada pohne v, v tom, co je zablokováno, ale co je zapsáno ve smlouvách. A otázka agentury pro podpor azylu, zda přijme pouze dočasná opatření, protože zatím to byly vždycky jenom dopač, dočasná opatření. A bude tu nějaká budoucnost? Dočkáme se opravdové budoucnosti. Děkuji za Renew, paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu komisaři Avramopoulosovi, jakožto veteránka. Mohu říci, že jsem již po dlouhá léta s vámi spolupracovala i ve vaší předchozí funkci. Samozřejmě my vám také děkujeme za spolupráci, přejeme mnoho úspěchu. Já tu nebudu hovořit mnoho o migraci, protože už to zmínili kolegové. Myslím, že také dospějeme k závěru, že mnozí zde v zasedací místnosti kteří zastupují parlament a komisi, tak e, zřejmě na to nahlížejí stejně. Ale docházíme k závěru, že přestože těch e, několik stovek e, bylo migrantů ve Středomoří zachráněno, tak tisíce zemřeli, tisíce jsou zadrženi v jakýchsi táborech, ani je nebudu kvalifikovat jakých. A můžeme toto tedy označit za naše naprosté kolektivní selhání. Vím, že zásadní slovo v tomto má rada, která jakmile, jakýmkoliv způsobem zamítá nějaká rozhodnutí. Tady vidím to selhání. Ale pane komisaři, proč v tom roce 2015 se nespustil ten dočasný ochranný mechanismus, protože pokud to bude další tok uprchlíků, myslíte si, že takovýto mechanismus by měl být spuštěn? A za druhé, další odlišná otázka, do vašich pravomocí spadá také bezvízový styk se Spojeným státem. Vy víte, že reciprocita bezvízového styku je vyžadována. Lhoutou proto byl rok 2016 a stále je tu několik zejména středoevropských a východoevropských zemí, které jsou z toho vyloučeny a evropský komisař měl zřejmě do září 2019 o tomto podat zprávu, což vlastně je čas, který vyprší teď, tak by mě zajímala uh, ta zpráva ten výsledek. A Nemyslíte si, že nyní nastal čas, abychom zhodnotili efektivitu těch opatření? Jenom když se podíváte na situaci v Dánsku, kde je třeba revidovat desítku tisíc soudních rozhodnutí, případy lidí, kteří byli nespravedlivě uh, uvaleni do eh, vězení. Nemyslíte si, že již nastal čas vlastně eh, přehodnotit naše politiky? Děkuji paní Strik, děkuji vám a také děkuji vám, pane komisaři. Velice mne těší, že mám alespoň jednu, jednou příležitost s vámi pohovořit. A také já doufám, že se členským státům podaří najít, nalézt řešení Eh, na ty palčivé situace, jako je záchrana. Víme, že v roce 2015 miliony Syřanů hledali ochranu a vy jste měl tu závažnou zodpovědnost tuto situaci vyřešit dohodou s Tureckem za tímto záměrem jste vy, pane komisaři, vynakládal nátlak na Řecko, aby prohlásilo Turecko za bezpečnou zem a aby uprchlíci mohli být navráceni. Nicméně nyní prezident vyhlásil eh, ty eh, takzvané buffer zones eh, na severu území Sýrie, my víme, že tato otázka bezpečnosti nemůže být prozatím zajištěna, nicméně komise je nadále sticha, takže můžete nám prosím vysvětlit, zda stále považujete Turecko za bezpečnou třetí zemi a nebylo by dobré uh, mít nějakou aktualizovanou zprávu o dosažení pokroku, co se týče implementace prohlášení EU Turecko. Ta poslední zpráva byla z března a já bych opravdu ocenila nějakou aktualizaci situace. Nová komise vítá ten nový balíček o migraci a my jsme si říkali, zda je to podloženo důkazy. Uh, a zda tady nebude potřeba nějak zapracovat. Myslím si, že tady stávající komise by ještě měla něco udělat. Stále čekáme na dokončení a zveřejnění zpráv o implementaci. Já nevím, zda já sama hovořím tak impresivně, že se tu zhasla světla A v květnu 2017 jsme měli obdržet zprávu o implementaci um, e, aktualizace směrnice o přijímání. Dále v černu loňského roku jsme měli e, dostat zprávu o Dublinu 3 a nové zpracování Eurodaku a je třeba opravdu plnit tyto legální povinnosti tak, abychom mohli mít ty nové balíčky, abychom se mohli opravdu rozhodovat na základě údajů. Děkuji a pan Kardino, paní Kardino. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Pan komisař hovořil o velkých úspěštích v oblasti migrace a bezpečnosti. Prosím, Teď bude hovořit zástupce ID a pak za EKR. Já jsem se spletl. Dobře, takže pokračujte. Takže eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vážený pane komisaři, vy jste hovořil o velkých úspěších v oblasti bezpečnosti a přistěhovalectví v posledních pěti letech. Zvláště se zdorazňovala nezbytnost eh, eh, neustoupit, zvláště v oblasti hraniční politiky. Ve skutečnosti, pane komisaři, my konstatujeme, že akty jsou velmi, nebo konání je velice vzdáleno těm slovům. My jsme svědky velice závažných událostí v poslední době, které ohrožují bezpečnost evropských občanů. A mimo jiné, tato bezpečnost je stále spochybňována některými jevy přistěhovalectví a komise nedokázala zastavit tyto toky. Pět let uplynulo a my můžeme říci, že tato evropská politika je neúspěch. Máme tady ilegální migraci eh, a legální procesy trvají velice dlouho, takže v Evropě jsme nedokázali toto vyřešit. Protože tato odpovědnost leží na Itálii, Maltě a Řecku, to znamená těch hraničních státech, které museli přijmout celou řadu lidí, aniž by eh, měli pomoc členských států EU. Takže jsme znepokojeni touto situací eh, v oblasti Středomoří. Opravdu došlo k tomu, že eh, mnoho lidí přišlo o život. A mm, přesto, že komise zde vykonala určitou práci, tak musíme říci, že s výjimkou pana Salviniho v Itálii konstatujeme, že údaje, které dostáváme teď v posledních dnech, ukazují, že tyto lodě stále eh, jsou ve větším počtu. A my se domníváme, že politika, která byla praktikována komisí v posledních letech a posledních měsících, v podstatě mm, přeměňuje tyto hraniční státy ve velké eh, tábory pro přistěhovalce. Víte, že otázky Dublinu byly už řešeny roku 2006. A co udělala komise? Komise dělá to, co chce dělat. A přitom nám jde o to, že chceme protlačit reformy, které jsou nutné. Děkuji. Zástupce EKR, pan Prokačíny. Vážený pane komisaři, mám tři otázky a velice rychle. První otázka. Před několika dny německý ministr pan vnitra, pan Zehofer, v rozhovoru oznámil, že tady je určitá dohoda ohledně mechanismu přerozdělování migrantů a že na tomto projektu pracuje komise. To prohlásil a řekl, že tato dohoda bude oznámena 26. září a že tato dohoda umožní reformovat Dublinskou dohodu. V rámci této dohody Malta a Itálie budou vyzváni k tomu, aby vytvořili nebo stanovili přístavy, které budou mm, vnímány jako bezpečná eh, zóna a Německo bude mm, požádáno, aby přijímalo eh, přistěhovalce. Eh, do jaké míry skutečně zde bude zajištěna mezinárodní ochrana? Pane komisaři, podle vašeho názoru, Ohledně této improvizované situace z hlediska Německa a Francie, a týká se to také Malty, ale já hovořím hlavně za Itálii, co je vlastně pozadí této dohody? Před několika dny jste prohlásil, že v podstatě odpovědnost má každá země z hlediska trestního a civilního práva. A chtěl bych se zeptat, zda je zde možnost nějakým způsobem se vymykat eh, právu. Víte, že OLAF zahájil také vyšetřování ohledně systému přijímání migrantů v Itálii, protože to vypadá tak, že mm, za tímto systémem se skrývá mm, zločinná organizace. Takže jsem se vás chtěl zeptat, zda toto vyšetřování probíhá. Gue? Paní Ernst? Vážený pane komisaři, samozřejmě, že vám děkujeme také za GUE, za vaši práci, i když jsme velice často měli odlišné názory, jak víte. Já myslím, že největší rozdíl eh, vůči vám spočívá v tom, že my se domníváme, že v posledních pěti letech jsme zažívali opravdu nejobtížnější období v migraci za posledních 20-25 let. To znamená, podíváme se za těch pět let tak eh, přišlo o život eh, obrovský, obrovský počet eh, lidí. A, takže tady teď nemůžeme hovořit o úspěších. Právě naopak. Když se podíváme na to, že nyní se kriminalizují lidé, kteří zachraňují životy, a mm, mm, můj předřečník by je možná raději viděl ve vězení, tak myslím, že v této situaci zřejmě něco není v pořádku. A když si uvědomím, že ve vaší domovině v Řecku. Eh, máme hotspoty, eh, kde eh, v podstatě horko těžko se přijímají tyto migranti, protože je nikdy jinde nechtějí přijímat v jiných státech. Takže já bych chtěla uvést několik stanovisek k těm rozdílům. První záležitost, jakým způsobem tedy skutečně má probíhat přijímání těchto migrantů. My víte, že nikdo je nechce přijímat. Trošku Němci, trošku jiné země, v podstatě podle toho, jak eh, se ta situace vyvine. Ale takže někdy je to trochu více, v budoucnosti to bude třeba méně migrantů. Takže jakým způsobem by toto mělo být vyřešeno také eh, z hlediska stanoviska rady, protože tam vidíme, že nedochází k žádnému posunu. Musím vám říct, že tady nic nefunguje. 320 tisíc Syřanů eh, bylo mm, odvezeno vlastně zpět přestože tady je tato dohoda s Tureckem. Takže to vůbec nefunguje. My předtím zavíráme oči, dáváme obrovské peníze Turkům a nevíme vlastně, co se s těmi penězi opravdu děje, zda se tam budují školy a tak dále. Takže jsou tady velké pochybnosti ohledně používání těchto finančních prostředků. Takže bych chtěla vědět, co si o tom myslíte, jakým způsobem je možné přijmout tuto skutečnost, že byli odsunuti tyto Syřani, i když to není eh, v pořádku. Komisaři nyní. Máme tu ještě dalších asi 20 členů, kteří se hlásím, takže prosím o maximální stručnost. Ano, proběhne další kolečko dotazů, ale nyní tedy má slovo pan komisař na takových 10 minut, aby zodpověděl dotazy koordinátora, pak si vyslechneme maximální počet eh, poslanců. Je pro vás 10 minut příliš? Dobře, tak 8. Já se pokusím, ale trochu mne ty dotazy zaskočily. Už bych měl být zvyklý na ty diskuze. Já tu nebudu obhajovat naši politiku, musíme být realisté. Často naše práce byla velice složitá. V první řadě jsme měli problémy s členskými státy, ale vzhledem k tomu, že na mě tlačíte, tak ano, určitě byly problémy i tady. A v neposlední řadě Evropský parlament by určitě mohl být na sebe hrdý, protože byl tím hlavním podpůrcem naší politiky a vlastně umožnil to velké propojení mezi komisí a parlamentem. Rozhodně tomu tak nebylo před pěti lety a já tady nechci hovořit jenom o číslech o všech těch věcech, které se změnily. A přijedu přímo k tomu, co řekla Roberta. Ano, měli bychom dělat více. Jak co se týče budoucnosti a nové komise, ta by měla nadefinovat své politiky. Co nejdříve se setkáte s komisaři a budete diskutovat o tom, jak budou pokračovat v té naší cestě. Jak jsem předeslal, je to takovým vaším společným posláním dokončit tuto architekturu, aby se zachraňovaly životy, aby byly lépe ošetřeny naše hranice, a aby tu byly odolnější strategie pro budoucna. Samozřejmě ta migrace bude i nadále existovat za vašeho parlamentu i za těch dalších budoucích. Vždy se to týká bezpečnosti, ale nechceme se dopouštět chyb z minulosti ve věci bezpečnosti a migrace. Vždy jsou tu nějaké společné body Někdy se těch chyb dopouštějí některé konkrétní politické strany v Evropě, když se snaží říkat, že migrace je vlastně nástrojem terorismu. Všechny ty teroristické akty, ke kterým eh, došlo v Evropě, ty nespůsobili migranti. dobré to mít na paměti, takže je dobré také hledat ta správná řešení pro dotazy. A který k tomu, co řekla eh, Roberta k situaci ve Středomoří, já jsem mnohokrát předeslal, že si přejeme pokročit ku předu s těmi dočasnými opatřeními co nejrychleji. A tady vítám práci vykonanou ze strany členských států. Je ještě předčasné spekulovat, ale mohu vás ujistit, že komise je připravena, tak jako tomu bylo ostatně v posledních letech, podpořit ta dočasná opatření jak finančně, tak operativně a podpořit také prostřednictvím evropských agentur. Jak jsem předeslal, tak v příští pondělí budu zastupovat Evropskou unii na ministerském zasedání na Maltě. Tam budou některé členské státy, ne všechny, ale toto téma by měly projednávat také všechny členské státy na příštím zasedání Rady pro vnitro. A pokud tedy k tomu bude příležitost, myslím si, že taková uspořádání by měla být přemostěním, které provede pro, k dohodě pro nový Dublin. Bude to dočasné svým charakterem a bude se to do, zakládat na praktickém a dobrovolnickém přístupu. Nebudou nahrazovat legislativu a ta dodatečná jistota, kterou potřebuje dublinské nařízení, na té se teprve dohodnou. Potřebujeme opravdu holistické odpovědi pro evropský asilový systém. Žádáte mě o radu, ale určitě sama znáte odpověď. Já vám mohu říci, že eh, nejdůležitější je vzájemně spolupracovat, sdílet společné hodnoty v rámci těch politik, které jsme přijali a neposlouchat vaše vlády a politické vůdce, protože mnozí z nich jaksi koukají zpětně. Tady my všichni máme tu složitou úlohu, protože tu zastupujete evropské občany A e, vám, e, Claude, nebyl, nepřekvapilo by mě, kdybych vás tu viděl i nadále. Děkuji za ta vřelá slova a myslím, že to tu mohu sdílet e, s ostatními. Jsme opravdovými přáteli a toho si velice vděčím. Jak jsem řekl v mém projevu, legální migrace je klíčovým prvkem té komplexní migrační politiky. Není to jenom politické hledisko z mé strany je to také pragmatický přístup. Mobilita, lidská mobilita je totiž realitou našeho dnešního života a historie i budoucnost vlastně prokáží, že nyní zažíváme éru lidské mobility. Více než 5 milionů lidí, uprchlíků nebo migrantů jsou se nacházejí po celém světě, aby tam hledali lepší život a celý svět by se měl mobilizovat a spolupracovat v této věty, věci. Před několika lety jsem tázal generálního tajemníka OSN, aby připravil speciální valnou hromadu na toto téma, protože toto téma je globální. A tady eh, pro nás je velice důležité mít komplexní holistickou strategii pro budoucnost. Sofy. Ano. Je to kolektivní selhání, že tu stále lidé ry- riskují svůj život a ztrácejí svůj život. A co se týče spuštění té směrnice, a myslím, že si to pamatujete z minulosti, bohužel jsme jaksi nenaplnili ty požadavky Nicméně my jsme se snažili hodně a dosáhli jsme mnohého. K vízum. z naší strany ohledně tedy Spojených států, tak my jsme vynakládali úsilí, abychom pomohli těm pěti státům splní ty požadavky bezvízového styku. Musím říci, že hlavní vyjednavatel v tom dialogu mezi USA a Evropskou unii jednal zejména o otázkách bezpečnosti. Spojené státy eh, si přejí poskytnout tedy příslušné pokyny pro těch pět členských států a jsou také zavázáni, že přijmou těch pět členských států do programu poté, co splní ty stanovené požadavky stanovené legislativou Spojených států. Všech těch pět států již činí pokroky a některé se již nacházejí těsně před splněním těch požadavků. A mechanismus reciprocity vyžaduje, aby komise brala v potaz, prosím, to si poznamenejte, následky pozastavení pro naše vzájemné vztahy. My samozřejmě nebudeme váhat a přijmeme aktiv přenesené pravomoci, pokud to povede k pokroku. Nicméně takovéto přijetí by zase mohlo situaci jako takovou ještě zhoršit, takže musíme být i v tomto tématu realisté. To, co se dokázalo s Kanadou, vlastně nám ukázalo, že je možné dokázat podstatných pokroku směrem k bezvizovému styku díky trpělivým neustálým diplomatickým kontaktům. Měli jsme tu výsledky a postupně každý z těchto pěti členských států přivedeme do toho bezvizového kontaktu se Spojenými státy. Paní Strik, mne také těší, že si mohu zde vyměňovat názory s vámi poprvé a asi naposledy. Prohlášení EU Turecko. To je dohoda, mezi šéfy státu. Samozřejmě, my to, tuto politickou iniciativu podporujeme, protože splnila svůj účel. Situace před lety byla složitější. V roce 2016 desítky eh, tisíc lidí překračovaly hranice v Egejském moři. Byla to zvládnutelná situace v minulosti, kdy jich byly desítky, ale počty se navýšily. Myslím, že ta situace, ta, tu práci jsme odvedli. Samozřejmě vždy můžeme udělat více, ale chci to vysvětlit velice jasně toto prohlášení, protože to není dohoda, kdyby to byla dohoda podle mezinárodního práva, muselo by to být ratifikováno národními parlamenty a toho by se nám, tím, touto cestou by se nám nepodařilo dosáhnout mnohé. My jsme našli tedy toto řešení, které bylo schůdné. A toto téma mezi Evropskou unii a Tureckem by nemělo být využíváno nikým jakožto vyjednávací nástroj. Turecko také plní svoji funkci. Nezapomínejme, že 3,5 milionu uprchlíků se ní nachází v Turecku. My je podporujeme a chci to říct jasně, ty prostředky nedáváme turecky, dáváme je UN Child a NION a oni vykonávají tu práci. Tam jsou lidé, kteří s nimi spolupracují, my na to dohlížíme a musíme tedy i nadále pokračovat v této podpoře eh, Turecka. Zda je Turecko bezpečná země nebo ne, jediné, co mohu říci, že v rámci těch uprchlíků, podmínek uprchlíci tam žijí v bezpečí. To, k čemu dochází na periférii, to jsou otázky geopolitické a asi se to týká zahraniční politiky naší unie. Ano, já vím, že máte seznam řečníků. Mohu jenom, prosím, přidat jednu stručnou otázku jako reakci k tomu prohlášení. Pan komisaři, vy říkáte to, k čemu dochází na periferii, to je spíše geopolitické téma, ale nemyslíte si, že to, k čemu dochází se syrskými uprchlíky, že jsou zasíláni uh, do, zpět do Sýrie, to je otázka reformentu. Oni nejsou zasíláni do Sýrie. Afgánci a Pakistánci, kteří přicházejí do Turecka, do Evropy, musí být navráceni ti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ti ji obdrží, ti ostatní ne. Způsob, jak se s tímto vypořádat, je takový. Pan komisař je tak laskavý, že eh, nyní tedy pohovořil, ale my tu máme dalších 21 žádostí o slovo, takže prosím, jak jsem již předeslal, každý dostanete jednu minutu, jinak je to neproveditelné, neschudné. Máme určitý časový rámec a jsme omezeni, takže prosím příspěvky za jednu minutu. Vy všichni mějte na paměti, já to nebudu používat kladívko ani vám vás přerušovat, prostě položte za jednu minutu otázku a to je všem. Pan Peters, který požádal jako první, protože musí odejít. Já uh, bych poděkovat komisaři za skvělou práci a budu úplně konkrétní, pokud je o společné prohlášení s Tureckem. Návrat z Řecka do Turecka je neefektivní do značné míry. Jen 95 lidí bylo letos navráceno, je to nejnižší bod od uzavření toho prohlášení. Jak tento problém navrácení do Turecka z Řecka řešit? Jak to nejlépe pojmout? Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, podle Human Rights Watch jedna, byly ženy v hotspotech reportují časté sexuální obtěžování. Jaké postupy existují, aby byla zajištěna bezpečnost žen a nedoprovázených nezletilých, které jsou na hotspotech? A jaký je dopad podpůrných týmů, pokud je o bezpečnost hovořím o hotspotech nejen v Řecku. Děkuji. Pan Stanik, Pan Asmany. To jsem já. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Avramopule. Chtěl bych eh, také hovořit o dohodě EU-Turecko. Je třeba, aby migrace byla pod kontrolou a aby nelegální migrace byla neatraktivní. Tato dohoda by mohla být vzorem pro budoucnost. A to je také má otázka na vás. Co udělala EU v mezidobí, zejména pokud jde o Turecko v současnosti, nemůžeme záviset pouze na jednom režimu, na jedné zemi to není příliš eh, užitečné. A jak přemýšlíte o nedávných hrozbách Erdogana otevřít brány uprchlíkům do Evropy? Jaké kroky jste podnikli v tomto směru? Děkuji. Pan Fojdo. Pěkné odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Já nepoložím otázku. Chci tu ocenit osobnost pana komisaře. V první řadě jsem měl příležitost poznat ty výzvy, které představuje migrační otázka. Před deseti lety Evropa nezažívala takový migrační tlak ale vůči nepochopení mnohých a pomoci některých členských států jste čelil reálným problémům a snažil se hledat řešení. Řešení, které reagovaly na palčivost situace ve Středomoři. A za to vám chci konkrétně poděkovat oceňuji vaše úsilí a vaši práci. Práci ve prospěch zlepšení všech těch témat napojených na migraci a na asilovou politiku. Vaším přáním bylo dosáhnout dohody všech členských států ohledně společného asilového systému. A pokud to nebylo možné, tak to bez pochyby nebylo kvůli vaší práci a vašemu úsilí. Takže pane, před, pane komisaři, opravdu si velice cením vašich služeb, které jste poskytl Evropě a přeji vám mnoho úspěchů v novém životě. Děkuji, paní Vole. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vy jste mimo jiné hovořil o zvýšené bezpečnosti na vnějších hranicích. Ovšem já s velkou starostlivostí vnímám, že aplikace této bezpečnosti Eh, není eh, zajištěna a dochází skutečně k neusnostné situaci. Nejenom eh, na pobřeží, ale i ve vnitrozemí. Na hranici mezi Bosnou a Chorvátskem máme místa, kde přechází celá řada hm, ilegálních migrantů. A dále máme také zprávy o násilí páchaném na migrantech a také odsunech. Takže tři otázky. Jak hodnotíte situaci na vnějších hranicích z hlediska humanitární situace? Co navrhujete pro zlepšení této situace? A jak můžeme zajistit, aby všechna opatření, která tam budou přijímána, byla v souladu s lidskými právy a s legislativou Evropské unie? A jakým způsobem budete podporovat úředníky Frontexu? Děkuji, pan Breyer. Thank you, Chair. Commissioner, Uh, Děkuji. Moje první otázka se týká turistického obsahu online. Můžete nám říci, jaké máte důkazy o tom, že teroristický obsah způsobuje a spíše než pouze koreluje s teroristickými činy. A vy si stěžujete, že některé firmy nechtějí spolupracovat eh, v dobrovolném systému. Proč si myslíte, že země mimo Evropské unie, které negenerují eh, příjmy v EU, by se podřídily legislativnímu režimu EU? Eh, uchovávání dat, to je třetí otázka. My jsme se k tomu nedostali. Europol a další chtějí restriktivní systém uchovávání dat. Víte o tom, jak rozhodl Evropský soudní dvůr a co si o tom myslíte? Pan Papadakis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vy jste eh, uvedl, eh, nebo uvedl jste, že je tady určité dědictví. Já jsem byl v Maria, kde bylo Eh, celá řada migrantů, eh, kteří žili pod stany. Tři tisíci eh, tři tisíce lidí žije pod těmito stany a nyní se blíží zima. Jak to bude vypadat? Zůstanou migranti v této neúnosné situaci? Hmm, uvažoval jste, jakým způsobem bude tento problém řešen nyní? A druhá otázka. Padl tady argument, že prohlášení mezi Německem a Tureckem zastaví tyto migrantské toky, ale nedošlo k tomu, nebyly zablokovány. Takže jaký je tady výsledek a jak to vypadá z hotspoty? Jaké jsou tedy výsledky tohoto prohlášení? Náš místo předseda, pan Rodev na ostrov Lesbos se V minulém týdnu na ostrově Lesbos za jeden přes 600 osob e, přibylo z Turecka najednou. Erdogan v posledních dnech prohlásil, že otevře brány. To znamená, že by uprchlíci z Turecka šli kam by chtěli, pokud Evropa neposkytne prostředky. To, co se děje na lesbu nyní, by mohlo nastat, a to možné nebylo v roce 2015, abychom zamezli nové krizi. Děkuji. Děkuji. Pan Roberty. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Já se připojuji k těm, kteří poblahopřáli panu komisaři Avramu Polosovi. Já jsem si ho velice vážil, setkal jsem se s ním také v Itálii, když jsem byl národním prokurátorem a postupoval jsem proti mafii, takže vám chci poděkovat za vaši angažovanost. Bohužel ehm, nebyly tady výsledky, jaké jste si přál. A ehm, nicméně ten základ byl pozitivní. Takže položím několik otázek. Za prvé, čekáme tedy na revizi Dublinu a bylo by dobré, aby tady byla posílená spolupráce mezi zeměmi. Vy jste hovořil o trvalém mechanismu solidarity. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, jaké potíže by tady eh, se mohly objevit, které by mohly zablokovat tento mechanismus solidarity. Eh, ostatně máme tady několik příkladů na toto téma. Zvláště se to týkalo lodi Ocean Viking a dalších. Druhá otázka se týká migrantů, kteří jsou eh, v hotspotech a v těch jednotlivých táborech. A třetí otázka, vojenská operace které se nazývá Sofia. Víte, že byla zahájena před šesti měsíci eh, eh, pouze s leteckými mm, prostředky. Nemyslíte si, že Sofia by mm, měla být eh, vybavena také loďmi a mm, vlastně operovat i na moři? Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dvě otázky. té reformě asilového balíčku Komise a Evropský parlament eh, dobře pokročili, ale zablokování je na straně rady. Někteří vyjádří myšlenku, že by bylo vhodné znovu zahájit tuto práci na základě nového návrhu komise. Já myslím, že to by bylo sterilní a vlastně bychom začínali opět od nuly. Jaké možnosti tady vidíte? Jakým způsobem odblokovat tu práci nebo jakým způsobem tedy zafungovat na úrovni Evropské rady. Pan Hidvegi. Jan. Budu hovořit maďarsky. Vážený pane předsedo, pane komisaři, bylo jasné v poslední době, že tady nedošlo k nějaké dohodě mezi jednotlivými členskými státy. Nepodařilo se vytvořit eh, tuto dohodu. viděli jsme, eh, že nedošlo k spolupráci z hlediska postupu proti ilegální eh, migraci. Členské státy eh, by se měly dohodnout a měly by zastavit tuto migraci. Víte, že Maďarsko například ochránilo jižní hranici. A e, myslím si, že e, odpovědnost za zajištění těchto vnějších hranic je evropskou e, odpovědností, je to evropský úkol. Takže evropská politika se musí změnit. Pokud nebudeme chránit vnější hranice, tak to povede k tomu, že miliony lidí dostanou zprávu, že je možné ilegálně se dostat do Evropy a to je v protikladu s evropskými zájmy a z vůlí evropských obyvatel. Pan Matolo. Ah, ecco. Scusatemi. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, mm, pane komisaři. Eh, nemohu dala tomu, abych položil otázku ohledně Dublinu. Dublin je vlastně mm, jaksi váš výtvor. Jakým způsobem eh, bude diskuse pokračovat ohledně této zásadní reformy? Podaří se odblokovat situaci na radě? Myslíte si, že změna vlády v Itálii umožní dotáhnout tuto reformu? Domníváte se, že nová komise nechá stranou tento návrh a bude vlastně pracovat na úplně novém návrhu? Další otázka je ta takzvaná retorika kolem migrace, eh, s kterou máme co dočinění ve většině členských států. Tyto, tyto retoriky jsou velice negativní. Je možné tady udělat něco pozitivního? například hovořit o některých opatřeních, jako je modrá karta. Neměla by se komise zabývat také lepší komunikací, komunikací, která by se opírala o pravdu a o skutečné důkazy. Děkuji. Um, Budu hovořit německy. Budu hovořit velice rychle. Vy jste hovořil o tom, že není pravdou, že lidé jsou odsouváni uh, z Turecka do Sýrie. Možná, že nemůžete o tom hovořit tak otevřeně, ale když pan Erdogan prohlásil, že chce až milion Syřanů odsunout do Sýrie, můžete říct, že je lhářem, když to říká? A druhá otázka, o té se již hovořilo, o té situaci mezi Bosnou a Chorvatskem. Tady je celá řada zpráv o násilím, o migrantech, uzbecích, kteří jsou odsouváni. Ví vůbec komise o této situaci? Máte o tom poznatky? Víte, že tam jsou problémy ohledně dodržování lidských práv na hranici? A pak mám poslední otázku. Ví eh, komise o tom, že například eh, selhává fungování také libijské pohraniční stráže? A jakým způsobem se díváte na ty nevládní organizace, které pomáhají v této oblasti Středomoří? La parola adesso al Koster. Pan Koster. Thank you, Commissioner, for your... Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci a v první řadě bych chtěl zdůraznit, že naší společnou hodnotou není ochraňovat hranice, ale důstojnost lidských uh, bytostí. Toto by mělo být středobodem migrační politiky, takže si chci vrátit k tomu eh, tématu, který tady můj kolega nadnesl, že vytváření tady těch eh, nástrojů pushbacku na našich hranicích nepřináší výsledky. Před několika týdny situace na hranicích mezi EU a Bosnou a Hercegovinou dramaticky eskalovala. Až dosud podle nevládních organizací nic ze schválených fondů pro migraci se do Behaču nedostalo. Ty peníze se někde ztratily a orgány nutí 800 uprchlíků, aby sídlili na bývalé skládce. Ta situace je naprostým, naprostou pohromou. Tým OSN v Bosně a Hercegovině ohodnotil tu situaci, že je eh, to situace s vážným ohrožením zdraví a života uprchlíku. Takže otázkou je, co může Evropská unie udělat, aby změnila tuto situaci, jak může podporovat eh, je a nevládní organizace. Děkuji. A nyní má slovo pan, paní Ferrara. Grazie, presidente. Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také za sebe poděkovat panu komisaři Avramopoulosovi za práci, kterou vykonal. Měl obtížné portfolio a my jsme několikrát si mohli vyměnit naše názory, ale to je e, součást politiky, ale vždy tady byla spolupráce, loajální spolupráce a všichni se snažíme o to, abychom se dopracovali ke společné evropské politice v otázkách azylu. A na to bych právě chtěla navázat s následující otázkou. Za prvé, jak to vypadá mm, s těmi plavidly v Středomoří? Mohl byste nás také informovat více o dohodách, které se vytvářejí, o kterých se bude diskutovat na Maltě za několik dnů. Chtěla bych vědět, zda tato posílená spolupráce nenarazí na to, co je v článku 80 té příslušné dohody. Dále bych chtěla vědět, jaká je vaše zkušenost jakým způsobem by bylo možné ovlivnit některé země, které odmítají přijímat eh, tyto uprchlíky a tyto přistěhovalce. Je tady nedostatek politické vůle z hlediska této solidarity. A pak dohoda mezi Tureckem a Evropskou unii. To je třetí otázka. My jsme byli proti této dohodě, zvláště z hlediska modus operandi. Tato dohoda se stala jakýmsi dílem, který byl eh, uzavřen eh, tak, aby se obcházely parlamenty a nedodržovaly se eh, právní postupy. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu komisaři. Velice souhlasím se sloučením úsilí v oblasti ochrany šengenských hranic, ale máme také odpovídající problém mimo šengenskou oblast, tedy kontroly na vnitřních hranicích Schengenu mezi členskými státy. Na základě vaší práce mám dotaz, na co nahlížíte jakožto na zásadní možnost, která by nám pomohla odblokovat tuto situaci, tedy jak můžeme se navrátit do situace, kterou jsme měli takovou udržitelnou a zároveň tu nebyly tedy i hranice kontroly na vnitřních hranicích mezi členskými státy. Děkuji. Honorable Razler. Pan Razler. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste také zmínil nezbytnost partnerství s třetími zeměmi a má otázka je na to napojena konkrétně partnerství se zeměmi v jižní a východní Evropě ohledně tedy migračních toků. Přestože někteří kolegové také zmínili situaci na hranicích s Bosnou a Hercegovinou, to nebyly úplně přesná vyjádření. Můj dotaz by byl následující. Chtěl bych vědět, jak vy hodnotíte tuto spolupráci, ale také otázku implementace a konkrétní výsledky, tedy konkrétní opatření na pomoc Bosně a Hercegovině, ale také dalším jeho východním evropským zemím při řízení migračních toků a jak tuto situaci můžeme v budoucnu vylepšit. Děkuji. Honorevole Slader. Pan Slader. Paní Slader, děkuji. Pane komisaři, ráda bych využila této příležitosti a osobně vám poděkovala za kvalitní spolupráci a zejména v průběhu rakouského předsednictví, kdy si vzpomínám na naše kvalitní diskuze. Ohledně eh, evropského azylového systému, myslím si, že tady jste vytvořili, předložili dobré návrhy, a podařilo se nám změnit nebo vytvořit změny pro budoucí dublinské čtvrté nařízení. A určitě na mém pořadu jednání otázka hranic zůstává aktuální, nebo takhle jste to řekl vy a s tím já souhlasím a je zřejmé, že je naší lidskou povinností zachraňovat eh, lidi ve Středomoři, ale měli bychom také udělat mnohem více, aby lidé vůbec nevstupovali na ty nebezpečné lodě, které jim mohou přinést smrt. Pokud to lidi pochopí, eh, že to je jejich lístek pro eh, cestu do Evropy, dokud to tak budou chápat, tak se situace nezvrátí. Ale pokud vy byste mohl cestovat zpět v čase, změnil byste nějak zásadně eh, vaše postupy a rozhodnutí? Jak můžeme zabránit lidem, aby nastupovali do těch lodí? Můžeme více pomáhat Africe? Můžeme tedy jinak změnit pravidla? Honorevole Kanko. Pan Kanko. Če? Není tu. Pan Urič. Budu hovořit slovensky, kolegové. Pane komisaři, jsem rád, že končíte na své funkci, protože odpovídáte za to, že evropská civilizace vymírá a kostely jsou nahrazovány mešitami a terorismus v Evropě vzletá. Místo opatření, jak zabránit migraci, Evropská dělá všechno pro to, aby invazi přímo či nepřímo podporovala. I slepí vidí, že je to všechno řízené, a potvrzujete to sám snahou o vytvoření trvalých a stálých systémů pro přijímání a rozdělování migrantů. Věřím, že Evropané otevří oči a nebudou volit politiky, kteří zrazují Evropu. Honorevole Bay. Pan Bay. Eh, pane komisaři, roku 2007 v Politico Tribune se schrnuly vaše činy. Bylo tam řečeno, migranti jsou tady, aby tak zůstali, musíme tomu přizpůsobit politiku. Takže to ukazuje, jaká byla vaše rozhodnutí. Otevřel jste brány Evropě a umožnil jste eh, tyto toky migrantů, zatímco Viktor Obran dával přednost ochraně eh, hranic. Eh, víte, že Salvini ten dával přednost uzavření přístavu. Vy chcete otevřít eh, také trh práce těmto uprchlíkům a místo toho by se dávala eh, pracovní místa našim občanům, kde v zemích, kde je nezaměstnanost. Vy jste se také dohodl se zemí Erdogana, eh, kde vlastně se jednalo o 6 milionů migrantů a dochází vlastně k určitému vydírání ze strany eh, Turecka. Opět otevíráte brány do Evropy. Takže jste navýšil ilegální migraci a váš nástupce eh, bude nucen bojovat za záchranu evropského stylu života. Takže tím se uználo, že tyto postupy ohrozily také naši identitu. Ok, grazie, grazie per i vostri quesiti, per le vostre domande. Adesso la parola al signor... Děkuji za tyto otázky a nyní dávám slovo našemu panu komisaři, panu Avramopoulosovi. Well, let... Začnu politickou poznámkou. Kdybych, kdybych byl odměňován extrémní pravicí za to, jak dělám svou práci, tak bych nebyl šťastný. Ale jsem velmi šťastný, a jsem šťastný evropský politik, protože během těchto let jsem pracoval usilovně s vámi, s demokratickými silami v Evropském parlamentu a musím říct, že jsme udělali krok ku předu. Nevyřešili jsme všechno, ale podívejme se, kde jsme před pěti lety začínali. někteří z vás tu nebyli, někteří ano. A nebyla to lehká práce. A já jsem plnil své úkoly kolegové mi říkali, že nemám štěstí, ale nakonec mohu říci, že mám největší štěstí, protože eh, mohu zde potvrdit, že to, co jsem říkal během svého slyšení, budu evropským komisařem, které, který hájí zájmy Evropanů a hájí ty hodnoty, na kterých je Evropa vybudována. Evropa bude nadále existovat pouze, pokud tyto zásady solidarita a odpovědnost jsou plně dodržovány námi všemi. Všemi institucemi a všemi politickými silami. Takže jsem hry na to, že jsem byl zapáleným Evropanem. Jiní hovoří za sebe a nechci opakovat, co jsem říkal na začátku, ale musel jsem odpovědět na vaše poznámky a děkuji vám za to. Paní Keller, et on ne devrait pas les compteurs. Comme neměli vlastně tachymetry dávat na nulu, opět se vracet na nulu. Víte, že se vykonala velká práce v posledních pěti letech. Možná díky té migrační krizi a krizi v oblasti bezpečnosti jsme museli spolupracovat. Pane Petersene, ptal jste se na společný jmenovatel byl prohlášení EU Turecko. Chci zopakovat, že Evropská unie chce nadále plnit prohlášení EU Turecko, protože funguje a plní výsledky. To je závazek vzájemné důvěry a výsledků. A to vyžaduje úsilí na obou stranách. Nebudu zabíhat do podrobností, odpověděl jsem na tuto otázku už předtím. Pokud jde o situaci na řeckých ostrovech, my úzce spolupracujeme s řeckými úřady. Situace na Sámu, na Lesbu je špatná, ale nová vláda se zavázala lépe připravovat ostrovy pro nadcházející zimu a my je podporujeme také, jsme, za, jsme jdeme ruku v ruce s nimi. Další věc. Ženy a děti, zranitelní migranti, ti potřebují naši ochranu. Úřady musí podniknout nezbytné kroky a já vás žádám, aby, protože je to národní odpovědnost, úloha Evropské unie a Evropské komise je koordinovat a poskytovat členským státům, zejména v přední linii, nezbytnou podporu a to jsme dělali v uplynulých pěti letech. Podporovat všechny země, které jsou pod tlakem Řecko, Malta, Itálie, Španělsko. A budeme to dělat i nadále. Další věc se týkala uchovávání osobních údajů. Já vím, že váš výbor je vůči tomu velmi citlivý. Než se budeme zabývat legislativou EU nebo budoucí politikou, musíme i nadále pokračovat naší expertní skupině a vyčkat na výsledky probíhajících soudních řízení v Belgii a ve Spojeném království. A to nám dá možnost nadále vyjasnit některé součásti současné judikatury Evropského soudního dvora. Rada zdůrazňovala nalezení řešení a i to dělal i minulý parlament. A bude na nové komisi, aby zvážila alternativy v době příhodné. Pane Bartolo, nemohu už spekulovat o prioritách nové komise. Velmi záhy budou před vámi stát komisaři a můžete se na ty všechny otázky sami ptát. Aby se uvolnila diskuse o azylu, já už jsem to řekl v úvodu. Potřebujeme důvěru. Důvěra je klíčem ve všech oblastech. Když hovoříme o solidaritě a o budoucnosti Dublinu, musíme i nadále vytvářet důvěru. A věřím, že v budoucnosti členské státy si začnou více věřit. Pane Himbeky, všechny členské státy musí plně sehrávat svou roli ve všech našich politikách. A jsem si jist, že pokud eh, budeme mít politickou vůli, bude možné se shodnout na této nesmírně citlivé otázce, která souvisí se schválením evropského azylového systému. To se ukáže jako velmi užitečné v budoucnosti, protože nevíme, co má pro nás budoucnost připraveno. A to se netýká jen členských států na jihu Evropy. Evropa je obklopena obloukem nestability od Ukrajiny až po Tunisko. Takže evropské hranice musí být lépe chráněny. A o to jsme se snažili v posledních pěti letech. Člensk, Evropská unie a členské státy budou mít nezbytné politiky a mechanismy, aby byly připraveny v případě, že by se něco stalo. Milá Lauro, věřím, a hovořil jsem o této schůzi už dříve, věřím, že to jednání na Maltě příští pondělí přinese pozitivní výsledky. Pane Bilčiku, nezapomínejme, že veškerá snaha a veškeré návrhy, které jsme předložili a které budeme realizovat, směřují k zabezpečení a k lepšímu řízení společné vnější hranice EU. Velmi pečlivě jsem naslouchal připomínkám všech předřečníků. Má to společného jmenovatele. všechny politické strany a členské státy požadují lepší řízení a zprávu hranic, efektivnější boj s pašeráky a rozrušení sítí pašování lidí a přípravu Evropy na budoucnost schválením globální strategie pro migrace, také pro bezpečnost. Stavební kameny už jsou přítomny. Pilíře, které jsme vytvářeli v posledních pěti letech, musí být dotaženy v budoucnosti a to je úkol pro nový parlament a pro novou komisi. Pokud jde o Schengen, jasně jsem to řekl na začátku, je na čase, abychom přestali odstraňovat vnitřní kontroly. Teď už, byla, teď už je třeba odstraňovat vnitřní kontroly, když už vznikla důvěra mezi členskými státy. A Evropská pobřežní a pohraniční stráž může velmi efektivně sehrávat tuto úlohu. A teď se obrátím na řeckého kolegu, na řeckého přítele, který položil otázku řecky, tak pohovořím svým rodným jazykem. Eh, vážený pane Papadakisi, já nepopírám to, co jste řekl, v tom smyslu, že bychom měli zlepšit podmínky na ostrovech a řecké úřady by měly využívat eh, podpory Evropské komisy, a to z právního i praktického hlediska. Máme 750 eh, pracovníků z Evropské unie, kteří spolupracují v ostrovních oblastech. A 2001 miliard. To jsou prostředky, které byly poskytnuty na pomoc Řecku. Jak jsem již eh, řekl před chvílí, vláda se snaží eh, zodpovědně toto řešit. A já se domnívám, že všechny tyto otázky budou vyřešeny, že budeme moci vyřešit tyto problémy také předtím, než nastane zima. Eh, Znepokuje nás situace migrantů pod těmito stany. Budeme pokračovat v naší práci. A co se týče vaší připomínky ohledně dohody mezi EU a Tureckem na základě deklarace, eh, my víme, že 3,5 milionů lidí je na území Turecka a jsou eh, podporovány a Turecko eh, by je měli podporovat díky našem, naší podpoře. Je tady určité nedorozumění. Tyto finance nejsou vypláceny Turecku, jsou vypláceny mezinárodním organizacím UNHCR, OSN Eh, a to jsou organizace, které zajišťují pitnou vodu, zajišťují ubytování a výživu. A vzhledem k tomu, že se jedná o uprchlíky, kteří chtějí zůstat eh, v Turecku a kteří se případně chtějí vrátit, až eh, skončí válka v Syrii. Je to velký počet, je to, jsou to 3 miliony a půl, možná 4 miliony ale nemůžeme interpretovat prohlášení tureckého prezidenta, ale chápeme ty potíže, které v současnosti v Turecku existují. Proto jsme otevřeli komunikaci s tureckou vládou, kde řešíme různé záležitosti vedle těch velkých otázek, které souvisejí s touto dohodou. Proto jsme se rozhodli takto jednat a použít tuto deklaraci tak, abychom se dohodli a abychom se také dozvěděli, co se děje a zda tedy tento druh dohody bude uplatňován a bude podporovat UNHCR a další organizace, které pomáhají těmto osobám. A co se týče řeckých hotspotů, tak tam se budeme snažit posílit pracovníky, kteří řeší asilové žádosti. A pokud se nám to podaří, tak bude snažší rychleji zajistit repatriaci těch, kteří nedostanou mezinárodní podporu. Musíme dodržovat ženevskou dohodu, jsme proti pushbackům. A chtěla bych ještě zareagovat na další otázku v této politice. Až do posledních dnů eh, komise neumožňuje, aby nesmí dovolit, aby Evropská unie se stala skutečnou pevností. Víte, že poprvé jsme používali tento, tento termín byl použit Hitlerem roku 1932. Eh, naopak, Evropa byla vybudována na demokratických principech a bylo by vhodné, aby někteří pochopili, že Hmm, některé země se rozhodly vstoupit do Evropské unie, být součástí této rodiny. Samozřejmě, že vlády se střídají. A víte, že po pádu komunismu některé země se rozhodly připojit se k evropské rodině a zavázaly se k tomu, že budou uplatňovat základní hodnoty Evropské unie. A proto my jsme se snažili zajistit, abychom dospěli k výsledkům, které by mohly být přijímány všemi a které by byly přijaty. Naším úkolem je, abychom byli strážcem smluv a abychom dohlíželi nad dodržováním těchto principů, protože bez nich by Evropská unie nemohla existovat. Takže to je úloha, kterou musíme plnit. Junckerova komise a my všichni, kteří jsme podporovali jeho osobní snahy a také snahy parlamentu a rady, byly zacíleny na to, abychom získali konkrétní výsledky. A to nemůže nikdo popřít. Ti, kteří tomu nevěří, samozřejmě mějí, mají právo toto říkat. My jsme eh, demokratická instituce. Politiky, které byly uplatněny z hlediska bezpečnosti a migrace, eh, jsou, byly a jsou součástí mého portfolia. A pravdou je, že jsem měl podporu politických sil, které slouží myšlenkám Evropy. A to byla většina, dejme tomu 85 nás podporovalo, byli jsme pozbuzováni, uznáváni a já bych chtěl poděkovat tomuto výboru Libé za tuto podporu. Před pěti lety, pane předsedo, když jsem kandidoval, tak mi bylo řečeno, že je to nejobtížnější portfolio a v průběhu času jsem toto pochopil. Pochopil jsem také, že váš výbor má velmi jaksi eh, vymezený evropský charakter a já doufám, že i ta nová komise obnoví tuto úlohu, kterou jsme měli v minulosti. Děkujeme vám, komisaři Avropolusi. V skutečnosti jsme naplnili náš čas, který byl naplánován a máme tu celou řadu v této pozdní době několik europoslanců, kteří se musí také soustředovat, podobně jako já před chvilkou na plenární zasedání, ale chceme vám říci díky, pane komisaři Avramopole, vy jste odvedl svou práci a Řecko může být pyšné, že jste byl řeckým komisařem v tomto velmi relevantním portfoliu plném sporných otázek. Pět let jsme vás pozorovali, měl jste naši pozornost a náš dialog byl živý. Chceme vám vyjádřit eh, naše institucionální uznání. Není to jenom parlamentní slušnost, ale je to povinnost eh, v institucionálních vztazích řádně vyjádřit eh, vděčnost, uznání v době, kdy se to sluší. A pouze věřím, že vás čeká další život jak, a že se s vámi opět setkáme v jakékoliv funkci, kterou má pro vás budoucnost eh, připravena. Děkuji vám.